Vážení kolegové, eh, rád bych vás požádal, abyste se utišili, zahájíme schůzi. Před sebou máte návrh pořadu jednání pro dnešek, souhlasíte, můžeme tak postupovat. Děkuji vám mnohokrát. Další bod na pořadu jednání eh, je ten tý posouzení eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. Eh, je tu pan Kumucakos i pan Ertuk, naši dva spoluspravodajové, takže kdo bude první? Jorgosi, ano, prosím, takže pan Kumocakos. Děkuji, Brajené. Eh, doteď jsme Eh, už, eh, už proběhly čtyři schůzky se stínovými zpravodaji a já bych vám rád představil takový nějaký všeobecný základ toho, jak se věci momentálně mají. Eh, proběhne zítra ještě další jednání se stínovými zpravodaji a poté bychom snad se ještě mohli setkat jednou ve Štrasburku. Chtěl bych kolegům říct toto. Pokud bude zapotřebí ještě třetí zasedání, tak se samozřejmě dohodneme a e, pak také zasedání proběhne v prosinci, samozřejmě to stále platí, ale pakliže e, by bylo potřeba se setkat ještě jednou, kromě těch dvou jednání, která už jsou k této věci naplánována, tak to tak uděláme. Teď tedy k těm kompromisům. Máme 22 kompromisních pozměňovacích návrhů. A jde v podstatě o 11 článků návrhu e, nařízení. 11 kompromisních návrhů k bodům odůvodnění, 19 kompromisů k přílohám a celkem je to nějakých 52 a 50 bodů. Je zde ještě několik témat, která nejsou uzavřená a o kterých se bude kompromisně jednat v příštích dnech, ale už jich je opravdu jenom pár. Eh, my jsme v podstatě pracovali velmi vyčerpávajícím způsobem a zároveň velmi konstruktivně. Eh, nejprve tady kompromisy k článku 3. Tady jde o definici evropské přidané hodnoty. European Added Value. Pak eh, přeshraniční sektory. Uh, městské uzly, cíle, priority, zdroje, pak článek 14 eh, infrastruktura, pardon, 13 infrastruktura, eh, článek 16, ehm, přidružené, eh, přidružené vybavení pro vnitrozemské vodní cesty a Kromě toho jsme dnes předložili také kompromis k článku 17, který je rovněž v materiálech před vámi. E, článek 18, infrastruktura a její rozvoj, 20, infrastruktura 25, mořské dálnice, článek 26, požadavky na dopravní infrastrukturu, článek 45, na, e, požadavky na jádrové sítě, Ehm, o tom samozřejmě budeme ještě diskutovat. Pak je tady článek 47, eh, uzly eh, základní sítě, 48 eh, koridory základní sítě, pak je tady článek 49 a 50, stále tento druh základních sítí, 51 koordinace základních sítí, 22, 52 pardon, governance základních sítí, 54 Ehm, požadavky na reporting ze strany členských států. O tom všem už jsme hovořili. Dnes máme ještě pro kolegy kompromisy k 13., 17. Eh, a 15. A poté ještě celá řada bodů odůvodnění. Eh, to jsou věci, o kterých budeme hovořit dnes a na příštích schůzkách se stínovými zpravodaji. Chtěl bych eh, poděkovat za pozměňovací návrh, které byly předloženy. Většina z nich eh, je dobrým základem pro další diskusy a jsem přesvědčen, že i v rámci stínových zpravodajů se na většině témat shodneme. Ta nejobtížnější témata se týkají technických specifikací. To je tady článek 13. A pak 45, eh, to znamená ty základové sítě Core Networks, a pokud jde také o tu námořní síť. To je to nejdůležitější, to budeme muset ještě probrat. Pokud jde teď o ty základní prvky tohoto, to znamená ty závazné harmonogramy a ta přísné, ty, ty přísné technické předpisy, metodologie, metodika, k tomu bych rád řekl toto. Většina kolegů podstatě se soustředí prioritně na národní prvky těchto sítí. E, jaká je naše reakce? E, v podstatě my ty časové harmonogramy každopádně dodržíme a pokusíme se co nejkomplexnějším způsobem zapracovat e, připomínky ostatních kolegů, aniž bychom opomíjeli ten aspekt evropské přidané hodnoty, což vůbec nebude jednoduché. Eh, protože bude potřeba zamítnout, odmítnout celou řadu pozměňovacích návrhů z, celé, eh, z celého politického spektra, a nebo budeme muset přistoupit na nějaké výjimky, nicméně pro ty budeme muset mít velmi důsledné opodstatnění. Eh, to je z mé strany v podstatě vše v tuto chvíli jsem přesvědčen, že následná diskuse bude velmi komplexní a že se nám podaří pokročit správným směrem eh, za definitivním kompromisem eh, na toto téma, tak, abychom eh, vypracovali vylepšený právní text, který nám bude užitečný, který nám bude nápomocný i v jednání, i v trialozích s radou. Takže to by byla ta eh, situace všeobecně. Eh, aktuální stav věci jsem si jist, že kolega Ertuk mě rád doplní, než eh, začne samotná diskuse. Děkuji vám za pozornost. Pan Ertuk. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chtěl jsem poděkovat především panu kolegovi, který vylíčil aktuální situaci. Pokusili jsme se i v minulých týdnech eh, s našimi stínovými zpravodajkami, zpravodaji a dalšími zainteresovanými kolegy nalézt kompromisy. Jak už tady zaznělo, dostali jsme ještě další kompromisní návrhy ke třem článkům. Rád bych využil příležitosti, abych eh, k některým podle našeho názoru důležitým článkům řekl několik slov, aby to možná bylo trošku jasnější. Především k cílím a prioritám články 4 a 10. Jak jste konstatovali, převzali jsme určitou strukturu, lépe řečeno propůjčili jsme tomu strukturu, eh, jako je například trvalá udržitelnost, soudržnost, eh, a eh, Dostali jsme celou řadu pozměňovacích návrhů, proto jsme to ještě rozvedli a shrnuli do určitých kompromisů, který, jak zmínil můj kolega, právě většinou se setkali s ohlasem a se souhlasem. Další kompromisní návrhy k článkům týkající se technické specifikace, to jsou články 12, 13 a 45 Tady musíme dbát hlavně na to, abychom způsobem formulace zůstali koherentní s ostatní železniční legislativou a s dalšími příslušnými předpisy. Dále jsme se pokusili zabezpečit zohlednit takzvanou izolovanou železniční síť, protože to pro některé kolegy bylo důležité. <clears throat> Možná, že bychom to měli ještě doladit, abychom možná to popsali detailněji poněkud, protože ne každému je zjevné, co to je izolovaná železniční síť eh, protože pod stejným pojmem si různí kolegové představují různé. Čili to taky musíme ještě doladit, ale takový ten základní záměr jsme převzali. A v neposlední řadě, milé kolegyně a milí kolegové, jsme skutečně velice intenzivně pracovali, zejména na článku 17, čili vnitrostátní lodní doprava, ale řečeno lodní doprava eh, kontinentální a snažili jsme se, abychom nevytvořili žádnou dodatečnou ekologickou legislativu, <clears throat> což by nemuselo být slučitelné se stávajícími zákony. Proto jsme explicitně eh, sáhli po různých formulacích, které jsou v jiných dohodách. A když se podíváte nebo přečetli jste eh, si náš návrh, tady ten Joint Statement of Navigation, jenom krátce k historii, to by vzniklo za podpory naší koordinátorky pro ten, Carly Pace, a bylo to vyjednáno mezi Evropskou komisí, zeměmi, kterými protéká Dunaj a Dunajskou komisí. A myslím si, že to je dobrý základ, na který se můžeme odkázat, neboť to bylo skutečně uznáno všemi. Zabýval jsem se pozměňovacími návrhy v souvislosti s Good Navigation Status, protože i pro mě je to důležitá věc a pokoušeli jsme se to zapracovat do kompromisního návrhu s tím, že jsme odkázali na AGN dohodu tak, jak to bylo dohodnuto mezi ministry zemí, kterými protéká Dunaj, a to je článek 17b a odstavec 3. I tady odkazujeme na již stávající definice, aniž bychom se vydali v nebezpečí, že nebudeme koherentní. A to vlastně by byly ty nejkritičtější články a kompromisní návrhy, které jsme slíbili a které jsme vám dnes také přinesli. A samozřejmě se velice těšíme na vaše připomínky a diskusy jsme k dispozici samozřejmě pro vás. Možná ještě, abych vám řekl něco k harmonogramu. Zítra budeme mít další schůzku se stínovými zpravodaji, abychom potom 12. prosince ještě jednou se stínovými zpravodaji hovořili nad posledními změnami a doufáme, že včas do 18.12. budeme mít připravenou natolik dobrou předlohu, eh, že celá řada kolegyň a kolegů s ní bude moci souhlasit. Ale do té doby stále běží intenzivně diskuse a samozřejmě se budeme těšit, eh, pakliže nás kolegové budou doprovázet kritickými připomínkami. Velice děkuji. Zatím jsem přihlásila paní Bilbao, pan Kramer pan Alkadraj, pan Barke, pan Bladburn, paní Ayala, paní Rybarka, pan Sabaraman, pan de Grandes. Ještě někdo se hlásí? Paní Sehnalová. Takže paní Sehnalová ještě. Pan Lichtenberger. Pan Kuhn. And Mr. Benyon. So have about Dobře, takže na každého vychází zhruba asi tak 10 vteřin, protože vás je 12, 14, celkem vás je 14, takže prosím, každý dodržte zhruba dvě, dvouminutovou lhutu. Nejprve paní Bilbao. Děkuji vám, pane předsedo. Budu se snažit všechno to vměst na do těch dvou minut tak, jak na to již upozornili naši zpravodajové Ehm, pracovali jsme velice intenzivně a za skupinu ALD eh, jsme dali plnou podporu, to znamená, Snažili jsme se ehm, předat naše kompromisní návrhy. Některé z nich, bohužel některý z nich musíme trvat. Souhlasíme s tím, aby se udržely lhuty a kromě toho jsme rovněž posílili koncepci přidané evropské hodnoty. Prioritou cross-border a prezence a nezbytnost takové zprávy, kdyby byly zapojeny regionální a lokální úrovně a jak říkám, nezbytnost završit koordinaci na všech úrovních. Musím říci, že alespoň kompromisní návrhy, které se objevily v diskuzích, které jsme vedli za naši skupinu, Eh, jsme nalezli kompromisní návrhy, ale zbylo ještě to, co bude prezentováno dnes, abychom se na to podívali ještě detailně a ráda bych zopakovala, že máme pozitivní přístup, chceme zachovat lhuty, zachovat metodologii, protože jsme přesvědčeni o tom, že tato iniciativa musí být schválena v již stanovených hlutách. V tomto smyslu jsem vlastně za, v tom, co tu zaznělo, ale chtěla jsem se zeptat, zda tedy již zpravodajové mají určité hodnocení toho, co ještě zbývá. A myslím, že tedy zůstanu u toho, protože jsem akorát završila ty dvě minuty. Mr. Kramer. Děkuji, není pan Kramer. Děkuji, eh, děkuji také koordinátorům. Eh, podstatě eh, eh, my bychom rádi ten bod eh, o vybudovávání a rozvíjení sítí byli rádi. Trošku zpřísnili, samozřejmě chápeme, že situace je obtížná a že ceny se neustále vyvíjení, takže lze říci, že velmi často se nám náklady navýší, stejně tak jako čas, ovšem čas nemáme, což znamená, že tu výstavbu musíme provádět rychleji a za méně peněz. Pokud jde o přeshraniční aspekt, ano, s tím souhlasím, ale pod potřebujeme stejné definice i v dalších dokumentech. Není možné, abychom v různých dokumentech měli uvedená různá kritéria. Missing links, to je důležité, železnice musí mít prioritu samozřejmě, ale eh, pokud jde o eh, to povinné vybavování železnic, eh, tam je určitý problém s překladem, protože protože se nám tady objevuje slovo vybavování, ale velice těžko jde někoho vybavovat ekologickými prostředky. To zkrátka nejde. Pak eh, eh, Hovoří se zde o těch eh, vodních cestách vnitrozemských, které velmi často nejsou sízné, ovšem hovoří se o nějaké síznosti 300, 300 dní za rok, což je naprosto absurdní a bude potřeba překládat zboží na um, na, eh, na železnici. Já si myslím, že ani my, ani naše děti neza, neza, nezažijí to, aby Dunaj byl 300 dní v roce splavný. Eh, v podstatě nám jde eh, celkově o snížení o 20% do roku 2020 i v oblasti dopravy. Pokud jde o národní aspekty a národní egoismus, to vidíme znovu a každodenně v různých pozměňovacích návrzích. E, to se evropským železničním prostorem vůbec nesouvisí. E, je potřeba jednat skutečně disciplinovaně, abychom se soustředili pouze na přeshraniční aspekty. Dále, pokud jde o těch 70 tisíc kilometrů koridorů, které se objevují v Bílé knize, ty hrají velmi důležitou roli jakožto východisko. E, například jde o e, mosty přes Dunaj mezi e, Rumunskem a Bulharskem. To je velmi důležitá věc. Je potřeba to vybudovat například i v oblasti cyklostezek, to je velmi důležité. A i zde je potřeba jednat koordinovaně, jinak nám spousta příležitostí uteče. Eh, například pan Samaria na poslední chvíli eh, byl schopen přesvědčit své kolegy o velmi podobném projektu. Eh, já proto nechápu, proč se najednou má toto stát nemožných. Mně volala celá řada členských států, abych se o takovéto věci zasadil. Já si myslím, že to není otázka toho, kdo je zelený a kdo není. Je to zkrátka něco, co bychom měli se snažit prosadit všichni. Dobrá, teď pan Elka Druiz na dvě minuty. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručný. Chci poděkovat oběma spoluspravodajům za práci a spolupráci a toleranci a za připravení velmi kvalitních kompromisních návrhů a za jejich předložení. Myslím si, že eh, bychom měli dodržet tu metodologii, kterou jsme si odsouhlasili a přidržet se standardního postupu. Vzhledem k tomu, jaký máme eh, manévrovací prostor, bude potřeba ty kompromisy interpretovat co nejšířeji, tak abychom eh, do nich mohli zahrnout všechny konstruktivní návrhy, které přicházejí z různých směrů. Eh, chápu, že ne všem na 100% tyto kompromisy vyhovují, někteří z nás mohou být i zklamáni, ale když se na to podíváme s odstupem, uvidíme, že to je velmi dobrý balíček kompromisu. Je tu několik otázek, které budeme moci v příštích dnech ještě vyřešit, například pokud jde o ty nitrozemské vodní cesty. Já si myslím, že přístup k tomuto tématu je velmi dobrý. Eh, je to přístup, který zohledňuje požadavky daného sektoru i environmentální aspekty, což je velmi hezké a já doufám, že i v příštích dnech a týdnech, mimo jiné 18. prosince, kdy o tom budeme hlasovat, o tom ještě budeme mluvit a dosáhneme eh, širokého konsenzu a že nás podpoří i zbytek parlamentu. Já si myslím, že to jednoznačně bude důležitý a významný krok eh, směrem k těm transevropským sítím, které budou generovat evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Pan Pirker, dvě minuty. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem také poděkovat oběma zpravodajům za velice kompetentní a kooperativní přístup. Jenom jeden bod. A to je kompromis ke článku 5. Tady se jedná o to, aby při plánování a stavbě eh, se zapojila také akceptance občanů a proto se očekává od členských států, že v období plánování budou zohledňovat lokální specifika vedení tras a e, stavební úpravy. Jako důsledek, bude-li tomu tak, budou-li to muset členské státy zohledňovat, je třeba uvědomit si, že je třeba mít také alternativní detailní návrhy, když půjde o realizaci těchto nových tras. A přitom je třeba očekávat, eh, že to bude velice choulostivý postup, zemina, když budeme v hustě osídlených oblastech nebo v oblastech, kde je velká turistika nebo v horských oblastech. A proto mě těší za prvé, že ten pozměňovací návrh 275, který generálně <clears throat> se zaobírá touto tématikou, Eh, je v kompromisu takový, jako je, ale já bych chtěl požádat, aby druhá část tohoto pozměňovacího návrhu, kde se praví, že členské státy, bude-li to nutné, uskuteční specifické stavební úpravy, aby se to dostalo do nařízení v rámci tohoto kompromisu, protože to je jenom logický důsledek toho prvního návrhu a znamená určité upřesnění a cíl bude moci být lépe snadněji dosažen, abychom měli méně hnutí proti takových, takovým záměrům ze strany veřejnosti. Takže prosím pěkně, přijměte i druhou část toho kompromisního pozměňovacího návrhu, nejenom to první. Děkuji. Děkuji nyní pan Bradbon. Velice děkuji, pane předsedo. Doufám, že budete tak trpěliví, jako jste byl s mým předřečníkem s panem Kramerem. No a stále ještě tady mám své dvě minuty. Dobře, takže dovolte mi několik komentářů, pane předsedo. Myslím si, že komentáře pan eh, zpravodaj hovoří o tom, jak eh, uvést text v soulad s programem TNT, zejména co se týče těch pozměňovacích návrhů, které máme před sebou. Také se zde jedná o nástroj pro propojení Evropy. Myslím si, že to je dost klíčový komentář. Já mám také některé pozměňovací návrhy, i když jsem pochopil, eh, i když jsem pochopil ty komentáře, které jste zazněli, myslím si, že je důležité, abyste bylo propojení s co se týče těch dopravních eh, věcí. Pak jste také otázkou, jak toho můžeme dosáhnout technicky. Myslím si, že musíme brát také v úvahu rozpočtové um, problémy, o kterých hovořil i pan Van Rompuy minulý měsíc nebo jindy. Uh, a myslím si, že je tedy naprosto zásadní, abychom zajistili to, že ten program pro ten té bude realistický. Nyní, pokud se dívám již na konkrétní kompromisy, tak si myslím, že řada z nich je celkem v pořádku. Nicméně, jestli je taková určitá tendence, Protože, jak víte, pane předsedo, já jsem byl zpravodajem u minulého programu TNT. Mám pocit, že tedy celá řada těch pozměňovacích návrhů hovoří vlastně o takových všeobecných pravdách, s nimiž eh, můžeme všichni souhlasit, ale eh, neměli bychom se snažit pouze tam dát vlastně všechny takové hezké myšlenky, se s nimiž eh, se všichni shodneme, dávat tam pouze takové obecné, široké myšlenky. Myslím si, že bychom spíše měli být realističtí v tom, jak ty věci zavést do praxe, jak je realizovat. Hovořil jsem také o tom, že musíme brát úvahu stávající problémy v rozpočtech členských států. Pokud chceme dosáhnout evropské přidané hodnoty, tak to je takové slovo, které se skloňuje ve všech pádech. Nicméně nedostatečně se soustředíme na to, co ten význam opravdu znamená. Myslím si, že se právě do této debaty musíme pustit i z této perspektivy, jak využívat ten termín evropská přidaná hodnota, protože mám pocit, že občas jsou ty projekty pouze takové jakési náhradní projekty a nejsou to projekty, které by přinášely skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Pak bych se ještě chtěl podělit o určité zkušenosti z minulých let. Uh, Eh, je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají příloh. Já mám určité obavy, protože jsem eh, před sedmi lety strávil těmito pozměňovacími návrhy hodiny a hodiny a chtěl bych vás předtím varovat, protože pokud se snažíte eh, pozměnit přílohu, tak vlastně nahrazujete jednu věc druhou, snažíte se změnit priority. Myslím si, že nakonec se v tom jaksi zacyklíme a tak to trošku dopadlo i při přípravě toho předchozího programu. Byl bych velice opatrný v tom, abychom se snažili nějak výrazně eh, pozměňovat ty přílohy a eh, to chci říct kvůli tomu, abychom zde postupovali realisticky. Děkuji, já si myslím, že jsem eh, byl dost hodný, co se týče toho časového úseku, který jsem vám poskytl. Nyní pan Debaka. Děkuji za slovo, pane předsedo chtěla bych nejprve poděkovat zpravodaj a stínovým zpravodajům. Chtěla bych poděkovat za velice dobrou spolupráci. E, také je důležité, ještě, e, už jste zazněla reference na nástroj pro propojení Evropy. Myslím si, že je to důležité v kontextu diskusí o TNT, abychom také hovořili o nástroji pro propojení Evropy. Musíme také stále přemýšlet i o financování, přemýšlet realisticky Bohužel nemohu podrobně hovořit o všech kompromisních pozměňovacích návrzích, ale chtěl bych eh, uvést tři komentáře, které se týkají eh, příloh. Jednak se to týká vnitrozemských vodních cest. Hovořil jsem s řadou stínových zpravodajů i eh, spoluzpravodajů o tom, že zapotřebí vyjasnit seznam těch vnitrozemských vodních cest, protože to vypadá, že je zde celá řada aspektů, které nejsou zatím jasné. Máme zde definici mořských, námořních eh, přístavů, ale nemáme zde jasnou definici vnitrozemských vodních cest. A vypadá to tak, že by celkem existovala dohoda na to, aby zde byla taková definice, takže ještě předložíme možná další pozměňovací návrh. Pak je zde kompromisní pozměňovací návrh na článek 17, 3a a na odstavec 42. Eh, musíme brát eh, v úvahu stávající legislativu, ale nesmíme dovolit to, aby eh, musíme brát v úvahu také legislativu, která se týká ochrany životního prostředí. Ještě je zde jedna věc, o které hovořilo několik předřečníků. Objevuje se zde určitá tendence Eh, tento text obohatit celou řadou různých výjimek. Některé jsou technické, některé však vypadají, že to jsou takové výjimky, které jsou pouze výhodné pro určité členské státy. Já si myslím, že takto nemůžeme pokračovat. Nemůže zde být eh, příliš mnoho odkazů na vnitrostátní eh, zvláštní specifiky. Děkuji nyní pan Pakes. Děkuji pane Pakesi, to bylo minuta 57 vteřin, vynikající výkon. Ještě paní Zajala. Yes, za dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat obou zpravodajům za tu detailní práci, kterou vykonali, eh, když pracovali s kompromisními pozměňovacími návrhy. Chtěla jsem poděkovat za návrh, který učinili v souvislosti s revizní doložkou, to je článek 57 eh, kde máme takový první základ kompromisu týkající se prioritních projektů, eh, které zatím se nedostaly do té revize. Eh, také bych se chtěla zeptat, proč nevzali v potaz definici interoperability, což by mohlo být zajímavé a potom další aspekty souvisí s přílohami. Eh, bohužel nemohu to akceptovat. Mám naději, že eh, možná se na to jenom pozapomnělo, takže očekávám, že se budeme zaobírat i některými aspekty z těch příloh, například eh, přístavy. Ale hlavně jsem se chtěla zeptat, na něco, čeho jsem si všimla, a to je kompromisní návrh v příloze 1. 5.33. Vidím, že tady je e, nějaká snaha zapojit něco do těch sítí, e, nějakou část silnice snad, a takže nevím, jakým způsobem, anebo je tam něco, čemu tedy nerozumím. E, možná, že by se daly integrovat cesty jako takové, ale e, bylo by důležité, abychom v tom měli jasno tedy. Co se týče mm, těch transakcí, něco se dostalo na ty odpovídající stránky, něco ne, takže tady taky mi to není ještě úplně jasné. A není paní Lichtenbergerová, nebo pan Lichtenberger, pardon. Uh, Aha, paní Lichtenbergerová, pardon. Děkuji srdečně. <clears throat> Obecně bych chtěla říci, že minulý rok jsme měli zprávy o transevropských sítí. Tenkrát jsem byla já zpravodajkou a tenkrát jsme se na tom usnesli většinově. Co se týče záměru našeho a sice um, zaměřit se na to podstatné, na zlepšení spojení těch uzlů nejrůznějších dopravních prostředků, bohužel nezůstalo v tomto návrhu. Dovolte, abych uvedla pár příkladů. Už tenkrát a i nyní v tomto návrhu opět se hovořilo o nezbytnosti při družených tras. Když se jedná o projekty, o návrhy, které nás stejně nám užerou dvě třetiny všech prostředků, které jsou k dispozici pro celou Evropu. Když potom přečtu si v německých novinách, že dohotovení, eh, eh, připojení až eh, z nějakého místa do Německa až do Curychu má být elektrifikováno až někdy v roce 2020, no tak se ptám, o čem tady vlastně diskutujeme. Prosím pěkně, a to je skutečně můj apel na postup náš. Měli bychom přemýšlet o tom, abychom neplánovali žádné katedrály na poušti, ale abychom jako jeden z nejdůležitějších principů měli zachovat co možná nejlepší realizaci přípojových tratí k té hlavní trati. Eh, protože potom vznikne něco, co se postaví jenom kousek a potom se to nespojí s tou hlavní trasou, tak to vůbec k ničemu není. A já to musím zopakovat, protože jinak prostě budeme tady mít katedrály na poušti, které nebudou mít absolutně žádný smysl, protože to nepřipojí ty vedlejší štreky k té hlavní eh, Máme tady také stejné problémy například z letiště a proto nevím, proč jedno by mělo být důležitější než druhé. Něco se zachovalo, něco se vynechalo, nevím proč. Thank you, chair. Um, I would like to echo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych navázat na to, co, řekla paní, co řekl pan Ertuk ve svém úvodu. Musíme naprosto jasně hovořit eh, o technických specifikacích, Myslím si, že například můžeme vysvětlit, co myslíme těmi izolovanými sítěmi. Dále zde máme článek, kromě toho článku 13, také článek 45. Možná bychom to mohli třeba vysvětlit v těch eh, bodech odůvodnění. Myslím si že například, že odstavec 2b, který se týká infrastruktury železničních eh, sítí, ten hovoří právě o výjimce pro ty izolované sítě. Myslím si, že je důležité toto vyjasnit, aby všem bylo jasné, o čem mluvíme. Děkuji a teď ty zbývající dvě minuty, pane předsedo, můžete věnovat třeba paní Bilbao. No já si myslím, že paní Bilbao nakonec bude mít spoustu času. Ještě pan de Grandes. Děkuji mnohokrát, já budu velice telegraficky. Za prvé, Podpisuji od A až do Z všechno, co řekla paní Ajala. Za druhé, nezdílím bohužel to, co řekla paní Bilbao, které se zdá být důležitější metodologie než, zás, než to nejdůležitější. Chci poděkovat za práci eh, obou zpravodajů, kteří velice citlivě přistupovali k nejrůznějším otázkám. A na závěr je mi líto, že navzdory práci, která byla na které si nesmírně vážím, nemůžeme říci, že jsme v současné době spokojeni se současným stavem reflexe. Děkuji, paní Sehnalová. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já budu mít tři poznámky ke třem pozměňujícím návrhům. Jednak bych chtěla poděkovat oběma spoluspravodajům za práci na těch, eh, na těch kompromisech. Eh, chci poděkovat za kompromis ke článku 3 odstavec E, který skutečně vyjasňuje a zpřesňuje definici evropské přidané hodnoty, což považuji za opravdu velmi důležité. Pak bych se chtěla zmínit o kompromisu ke článku 17 Eh, oceňuji určitě snahu zpravodajů, ale myslím si, že bychom eh, měli být eh, koherentní a držet se skutečně stávající platné legislativy která se vztahuje k ochraně životního prostředí a biodiverzitě a nevystavovat se eh, subjektivnímu hodnocení, to bych opravdu považovala za velice nešťastné. A pak ještě kompromis ke článku 57. Eh, tady se ještě pokusím eh, navrhnout nějaké přijatelné zpřesňující znění, kde by, nebo ta, tak, aby bylo možné zohlednit přeshraniční projekty, které byly dříve uvedené v rozhodnutí k TNT z roku 2010. Děkuji. Thank you, Mr. Kuhn. Děkuji, pan Kuhn, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji oběma spolu zpravodajům, kteří provedli velmi exaktní práci a e, udělali velmi logická rozhodnutí. Ty projekty TNT e, eh, oproti té původní systematizaci jsou kvalitnější. E, Tehdy šlo o rastr, teď jde o síť s uzly. A tím pádem máme určitá kritéria pro výběr jádrových sítí, jádrových přístavů, eh, přeshraniční eh, sekce, úzká místa, přidaná hodnota a tak dále. To je základ dopravního plánování. Když chceme mít dopravu na nějaké trase, musíme nejprve překonat eh, největší geografické problémy na té trase. To znamená, pokud jde o to severo-jižní spojení, tak jde o, ty, o ta velká pohoří, jako jsou Alpy, tunely pod nimi a tak dále a tak dále. Ale zároveň s tím musíme dbát toho, že nesmí ani do budoucna dojít k přetížení. přetížení. Za posledních deset let máme o 20% víc, eh, víc eh, nákladní dopravy, chceme spořit CO2, eh, hluk je také velice důležité téma, které se stalo kritériem a je to velmi dobře a nejde pouze o rotterdamský přístav a o železnici ehm, ale, a, a prosperitu severu a jihu Evropy, ale musíme dbát i západo-východního rozměru, to znamená eh, Jadran, a Skandinávie a zboží, které jde ať už přes Danzig, Rostock nebo Hamburg nebo kudykoliv jinudy. To jsou všechno témata, která jsou velmi důležitá. Mořské dálnice to je velmi důležité téma a jsem rád, že je součástí kompromisu a jsem rád, že budeme mít velmi výkonnou síť a e, teď už je jenom potřeba získat na ní nějaké prostředky, což je takový ten drobný detail, který ale bude asi velmi obtížný, obtížné vyjednat na těch jednáních o rozpočtu. Děkuji. Děkuji, pan předseda. Vidím, eh, Michael, že eh, to téma tady bude asi rekurentní. Pan Ugias, dvě minuty. Grazie, presidente. Io vorrei ringraziare i due relatori. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat spoluspravodajům a stínovým za eh, odvedenou práci. Eh, a myslím, že jim můžeme poděkovat i za velice dobrý eh, návrh kompromisu. Konec konců je to návrh kompatibilní s metodologií, kterou jsme si původně přece vzali. Samozřejmě někteří z nás by tam byli rádi, chtěli mít něco relevantního pro regionální infrastrukturu, to samozřejmě, ale to by znamenalo, že by se nám z tohoto návrhu um, stalo jaksi příliš extenzivní cvičení. Samozřejmě jsou mezi námi i ti svatí, kteří nic takového neudělali, ale musí nám mít o všeobecný uh, zájem. Ten návrh před námi je velmi důležitý. A to proto, že ukazuje, že zde skutečně máme celkový projekt, celoevropský projekt a tím pádem jsem velice rád za ty předložené pozměňovací návrhy, které, jak doufám, pomohou vytvořit eh, koherentní a komplexní systém. Tento návrh je však také důležitý proto, že eh, hlavně eh, propojí naši síti s hlavními ostrovy v Evropě, ať už je to Heraklion, Kréta nebo Sardinie a příslušná letiště. Chtěl bych tím pádem vyjádřit svou spokojenost a e, těším se, že tento projekt budu moci dále podpořit. Děkuji, pan Benjen. Dvě minuty. Yes, I shouldn't take that long. Um, first... No, mě to se určitě nebude trvat tak dlouho. Nejprve jsem slyšel, že bychom zde měli mít e, určité bezpečnostní e, rezervy. Já si nejsem jistý, jak bychom to nakonec měli měřit. Myslím si, že bychom měli problémy při samotné realizaci, ale eh, zatím jsem ještě nepochopil, co tím myslí. Ehm, to je z mé strany vše, ale velice rád bych eh, ještě zjistil další um, z informace. Pak mám ještě, hovořil jsem o těch 10 metrech bezpečnostním pásmu. Pak chci hovořit také o zavádění systému ERTMS. Myslím si, že zde by měla být dostatečná flexibilita, co se týče jednotlivých plánů jednotlivých členských států. Zda plánují zavádět tento systém do praxe, zda to bude životaschopné. Ale pokud tam existuje v určité zemi takový plán, tak ten plán by musel být eh, výrazně pozměněn podle toho, aby splňoval tyto principy. Myslím si, že zde tedy musíme dovolit určitou flexibilitu. A ještě můj třetí komentář. Trošku se mi nelíbí ten text, který hovoří eh, ve článku 49 o souladu těch eh, koridorů pro nákladní dopravu. Hovoří se zde, že to vlastně má být uvedeno v soulad s těmi koridory, s těmi hlavními koridory hlavní sítě. Já nevím, co se tím přesně míní. Znamená to, že pokud koridor pro nákladní železniční dopravu končí a začíná ve, v dobrém místě, ale zbývá tam třeba nějakých 10 kilometrů, které neodpovídají, že tam tedy musí být nějaká ještě další eh, změna, další dostavba. Myslím si, že pokud byste to interpretovali doslovně, tak by to znamenalo mm, vynakládání dalších prostředků na ty infrastruktury a spíš je to takové dost eh, zbytečné eh, uvádění v soulad Myslím si, že alespoň na první pohled to takto vypadá, takto zvláštně. Myslím si, že bychom to alespoň mohli vyjasnit tak, aby to znělo rozumně. Děkuji, já na to rovnou zareaguji, protože se jedná o železniční cesty. Jedná se o vstálenost mezi koncem soupravy a mezi okrajem, to znamená, musí tam být desetimetrový bezpečnostní eh, prostor nebo pásmo to, to je tedy na vysvětlení. Ještě bych chtěl za sebe poděkovat stínovým zpravodajům za jejich práci. Vím, že velice usilovně um, také hovořili se mnou a také bych chtěl eh, poděkovat i stínovým zpravodajům za jejich přispění. Myslím si, že nás čeká ještě několik dalších setkání, než přistoupíme k hlasování a doufám, nebo jsem, doufám, že se nám podaří nakonec vypracovat takový hlasovací seznam, který bude rozumný, protože jinak by to byla dost noční můra. Pan Brighton, pan Lichtenberger, paní Lichtenberger a další hovořili o nutnosti eh, toho, aby to bylo proveditelné. Já si pamatuji, že takový ty první program byl asi v roce 1990, skutečně to byl takový dlouhý nákupní seznam toho, co by si všichni přáli. A teď si myslím, že jsme opět v takovém eh, trošku nebezpečí, že se tam každý snaží dostat všechna svá eh, taková přání, všechno co, by si, všechno, co byste si přáli, ale myslím si, že jsme zde stanovili metodiku, tu metodiku všichni známe, pokud se tedy budeme držet té metodiky a zpravodajové se o to snaží, zpravodajové, takové, eh, zpravodajové se také eh, pokusili vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy. Pokud to však nebude odpovídat té metodice, tak si myslím, že by to tam nakonec nemělo být a neměli bychom o tom hlasovat. Chtěl bych vám chtěl bych na vás pouze apelovat, abyste mi pomohli v této velké práci ještě dám slovo paní Bilbao, protože jsem zapomněl, že jste byla stínovou zpravodajkou, takže vám za to ještě dám jednu minutu navíc. Slibuji, pane předsedo, že nejdůležitější není ten čas, který se používá, ale to, co člověk stihne říct si i dříve, třeba za minutu. Já jsem nechtěla znovu hovořit, jenom Nevím, zda pochopil kolega Lloyd de Grandes to, co jsem řekla. Já sdílím se zpravodajové, alespoň tak jsme pracovali za naši skupinu v těch čtyřech schůzkách na metodologii, na lhůtách, na přidané hodnotě, na zapracování nové zprávy na evropské úrovni a o povinnosti alespoň snaze předložit skutečně takové lhuty, které bude třeba splňovat. A to jsem se snažila říci eh, ve svém příspěvku. Hmm, a proto jsme došli k těm kompromisním návrhům, ke kterým jsme došli. To je všechno, děkuji. Ano, děkuji. Pan De Grandes, chcete reagovat? Vy, byl jste jmenován, takže byste na to teoreticky měl právo, ale je to na vás. Hmm, velice si toho vážím, eh, jak pracujete, paní Bilbo, nechci eh, s vámi prostě bojovat ale není lepší kolébky než kolébky ze stejného dřeva. To je našerčení. Um, Aha, to, tak to bylo asi nějaké španělské přísloví, které se nám ztratilo, ale jsem si jist, že ve španělštině to bylo vtipné, takže mi to třeba potom vysvětlíte později. Eh, posledně já, když jsem eh, použil nějaké anglické přísloví, tak mě tlumočníci málem, no to je jedno. Eh, pan Paké za komisi. 30 sekund bude stačit přibližně? No, moc si na to nezvykejte, pane předsedo, ale dobře, budu stručný. Chci poděkovat spoluspravodajům za odvedenou práci a e, potvrzuji, že komise je připravena dále jednak e, na technických aspektech tohoto, tohoto, e, této složky při všech příštích setkáních, a to až do 18. prosince. Děkuji vám spolu zpravodajové. Nejprve pan Kumucakos, chcete reagovat? Děkuji vám, pane předsedo. Asi takto. Kompromisní návrhy jsou přesně tím, čím jsou, takže kompromisními návrhy. Nemohou proto uspokojit plně kohokoliv, nikoho, jinak by nebyly kompromisy. A tak jsme v tomto výboru eh, postupovali, a to ve všech těch věcech, které jsme kompromisy řešili. A platí to samozřejmě i pro tento právní text. Kompromisy zohledňují ty eh, nejzásadnější priority, ty nejzásadnější obavy a problémy, které byly sdíleny. Nicméně musí, eh, musí souhlasit i se zvolenou metodologií. Eh, pokud je někdo na 100% spokojený, tak to znamená, že jsme svou práci neodvedli dobře. Pokud jde o ty cyklostezky, Víte, to není jistě téma jenom zelených zde v parlamentu, to je velmi, kolo je velmi oblíbený dopravní prostředek a jistě všechny frakce tento názor sdílí, takže i já bych s tímto souhlasil. Kolo je v podstatě dopravní prostředek, pro volný čas a sportovní vyžití. A teprve v druhé řadě jako dopravní prostředek jako takový. A tím pádem bych rád všechny návštěvníky z Německa, kteří přijedou na Krétu, pozval mimo jiné k tomu, aby se šli podívat na e, nové letiště v Heraklionu, kde jsou i náležitě vybudované cyklostezky. Eh, teď, eh, pokud jde o síť eh, cyklostezek, zde mohu říci, že jsme, pokud jde o tuto síť, zohlednili vše, co je nutné, abychom zajistili dostatečnou bezpečnost na křižovatkách s cyklostezkami. Jistě všichni uznají, že není možné, tak říkajíc, začít od píky a najednou e, cyklostezky dostávat na mapu aktivit transevropských sítí. Ne, není to proto, že bych nějakým způsobem chtěl být proti e, cyklistům nebo cyklostezkám, ale já si myslím, že by to šlo až příliš daleko nad rámec tohoto nařízení. Souvisí to konec konců také s penězi, eh, když se všichni shodneme že vlastně nemáme dost peněz na nic, tak by bylo velmi humorné, kdybychom zároveň s tím řekli, že chceme do tohoto balíčku ještě naopak přidat celé další velké téma. Myslím si, že schoda je zde možná. Všichni víme, že pracujeme s právním textem, a e, ten právní text se nezabývá pouze cyklostezkami. Kdyby, kdybychom měli nějaký takovýto konkrétní text, tak e, se cyklostezkami zabývat můžeme. Ovšem e, Nejprve se musíme podívat na implementaci těch, eh, těch pokynů, které, o kterých diskutujeme dnes, a pak se můžeme zabývat dalším tématem. Já si myslím, že momentálně a v tomto balíčku, tak jak jej projednáváme nyní, eh, cyklostezky prostě zahrnuty nejsou. Kromě toho eh, se musíme podívat na to, jak Jaké drobné rozdíly nám eh, v Evropě vznikají, eh, pokud jde o ty sítě, o kterých diskutujeme, pokud jde o bod 75 pod bod 5, tak i zde se budeme muset ještě zaměřit na možnost nalézt nějaké schody. Eh, k tomu, co říkan pan, co říkal pan Blackburn, je samozřejmě potřeba vědět, co vlastně chceme a kam směřujeme. Zatím proběhly velmi komplexní diskuse o všech aspektech tohoto tématu a i my jako spoluspravodajové máme vlastně tendenci trošičku ustupovat ze své základní pozice, ze svého východiska. Ovšem, eh, já si myslím, že u těch nejzásadnějších témat už ta flexibilita trošičku dochází. Eh, rád bych proto poprosil i ostatní, aby byli připraveni eh, dospět ke kompromisu. Pokud jde o nějaký seznam přístavů, eh, ten by měl být součástí tohoto textu. Já si myslím, že eh, v tuto chvíli je to z mé strany všechno. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že kompromis je skutečně kompromis a chci poprosit všechny kolegy, aby tuto logiku přijali i za svou, tak abychom společně mohli dospět kompromisu a měli ve finále lepší text, než s jakým jsme začali. Eh, já jsem v úvodu eh, hovořil o různých pozměňovacích návrzích a eh, různých kompromisních návrzích. A jistě jste viděli, že naše práce byla velmi dlouhá a vyčerpávající. Já doufám, že i v navazující práci budeme úspěšní a dospějeme dobrého výsledku. Pan Ertu, chcete něco doplnit? Ano, prosím. Chtěl jsem všem kolegyním a kolegům poděkovat za vaše příspěvky. Rychle udělám souhrn toho, co jste tady oslovili a myslím si, že s tím budeme schopni něco udělat. 275, druhá část. O tom budeme ještě interně hovořit a dáme vám pak na vědomí. Kolega Debakl hovořil o seznamu tuzemských nebo vnitrozemských přístavů. No, na to už můj kolega zpravodaj odpověděl, ale rád bych řekl, že naším cílem je vytvořit naprosto přehlednou situaci, aby ten, Eh, například v takových zemích jako Holandsko a Belgie je velice obtížné rozpoznat, které přístavy jsou vlastně vůbec míněny. Proto jsme to tam zahrnuli. To neplatí jenom pro vnitrozemské přístavy, přístavy týká se to také letišť a terminálu. To znamená, je třeba, prior, aby prioritou zůstala informace a jasnost. Kolegyně Ayala Sender hovořila o určitém úseku silnic, to mi tedy nebylo příliš jasné, taky to bylo moc rychlé, proto to vyjasníme bilaterálně, prosím pěkně, ano. A pak jste hovořila o interoperabilitě v železniční dopravě, to jsou ty články 12, 13 a 47 zpět. Zítra o tom pohovoříme se stínovými zpravodaji a myslím si, že budete mm, spokojená s kompromisem, ke kterému dospějeme, ale ještě to není úplně upečené. A co se týče příloh, ještě nejsme úplně hotovi, ale v našich přílohách ty by měly být skutečně pouze indikativní, čili sloužit informovanosti a jasnosti a vůbec nezasahovat do něčeho jiného. Doufám, že to v tom případě nebude působit kolegům potíže. Kolegyně Lichtenbergerová hovořila o těch přípojových trasách. Já eh, to ještě projednám s komisí a zeptám se, o jaké připojové trasy se vlastně jedná a jak se s nimi má nakládat. Kolega Komocakos již zareagoval na jiný příspěvek, kolega Savesa k tomu také ještě něco podotkl úvodní body ustanovení samozřejmě podle toho ještě upravíme. My jsme se soustředili zatím na text jako takový, na text ehm, eh, toho jádra legislativy a k tomuhle se ještě dostaneme. Kolega Beňo na závěr oslovil synchronicitu dopravních koridorů s jinými koridory. K tomu vám mohu říci, že v současné době se snažíme nalézt jasnou formulaci. To znamená, jak bude ta synchronicita vypadat. Na té formulaci pracujeme. A na závěr, kolegyně, kolegové, mohu panu předsedovi Simpsonovi poděkovat za to, že to ještě jednou oslovil prosím také o pochopení vás všech, abyste pochopili, že nesmí existovat žádný seznam na přání regionální, lokální, protože vím, že tlaky na jednotlivých místech jsou velice silné, ale vězte, že jsme skutečně šli až na okraj možností v naší flexibilitě a snažili jsme se umožnit to, co možné bylo ale je třeba si uvědomit, že toto musí být evropská legislativa a podle toho musíme pracovat. Rozhodně nepřipustíme, pane Simsne, aby tady existoval nějaký seznam na přání, jako toho, co si kdo přeje pod vánočním stromečkem. A těším se na další spolupráci v nastávajících dvou týdnech. Děkuji vám, pane Ertogu. Teď je příspěvek ze sálu bez mikrofonu. Eh, to si prosím proberte bilaterálně, říká pan předseda. Příspěvek bez mikrofonu. Nicméně hlasovat se bude 18. prosince, to jenom abych vám to připomněl, a v lednu to má jít na plénum, aspoň prozatím to tak, to tak ehm, plánujeme. Takže 18.12. děkuji všem, děkuji stínovým zpravodajům, spoluspravodajům a všem ostatním za to, že se tím probrali a že se pokusili nalézt v tom jakýsi řád. Další bod na pořadu jednání absolutorium, všeobecný rozpočet, část 3, návrh stanoviska paní Durant. Izabel, máte slovo. Euh, Děkuji vám, Pane předsedo, než začnete? Ještě než začnete, prosím, lidé nám odcházejí, buďte tak laskaví a odcházejte v tichosti a pakliže chcete o něčem jednat, jednejte si venku a ne tady. Děkuji, prosím. A nejdříve procesní námitka. Děkuji, pane předsedo, nechci zdržovat, ale e, říkám si, zda by nebylo rozumné, aby ostatní kolegové taky přispěli do diskuse, protože pokud jde o stanovisko e, pro absolutorium, pro komisi a pro agentury, tam je určitá synergie mezi oběma těmito tématy. Já si říkám, zda bychom e, nemohli o tomto hovořit najednou po té, co obě zpravodajky se vyjádří. Eh, já bych to tak udělal velmi rád a klidně, pakliže poslanci budou souhlasit. Ehm, Jezin, eh, souhlasila byste s tím, že byste představila po Izabel eh, to k, k agenturám, mohli bychom to mít jako společnou rozpravu, souhlasili byste? Dobrá, takže Izabel začne, pokud jde o rozpočet a poté Jezin k agenturám. Jsem nesmírně spokojená, velice rychle vám navrhnu, na vám přeznámí s tímto návrhem udělení absolutoria. Chci poděkovat také za rychlost, kterou jsme pracovali. Vlastně jsem chtěla jenom vyzdvihnout určité prvky v tom, co už jste si přečetli a zejména na rozpočtovém výboru se hodně hovoří o prostředcích na závazky a prostředcích na platby. Pod bod 5 Tady se jedná o 100% vyčerpání prostředků na závazky a 90% vyčerpání prostředků na platby. Usnesení, návrh usnesení navrhuje, aby se vyzvaly členské státy, aby dali také k dispozici svůj respektivní podíl, aby tady došlo ke 100% čerpání. A proto je třeba spojit úsilí Evropského parlamentu a národních parlamentů, které mají na starosti jednotlivé tuzemské rozpočty. Potom máme tady úroveň eh, závazků týkající se čerpání prostředků na bezpečnost dopravy. A já jsem překvapená, že nemáme informaci, proč ta situace je taková, jaká je. A třetí záležitost, kterou jsem tady chtěla vyzvihnout, je skutečnost, že používá, použití prostředků se hodně používalo na trvale udržitelný cestovní trh a na sociální rozměr tohoto odvětví. A proto by bylo důležité, aby nám komise navrhla více letý um, ehm, víceletou předlohu na rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu. To bychom chtěli, aby komise předložila. A proto navrhuji, abychom udělili absolutorium komisi za tento díl eh, rozpočtu. Meissner, on... Děkuji paní Durán. Paní Meissner k agenturám, prosím. Děkuji, pane předsedo. Možná velice krátce, já se dívám na paní Duran. Eh, eh, u paní Duran musím říci, že naprosto souhlasím s tím, co řekla. A ráda bych také k tomu ještě dodala dvě věci. Za prvé je dobré, že se tady apeluje na členské státy, zejména u těch TNT, u těch sítě, aby se státy sami postarali o svůj díl financování, i také u CEFu. A nelze to eh, dostatečně často zdůrazňovat, tedy je třeba to stále opakovat. A teď se dostávám k agenturám a začnu s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost. Tady mohu říci, že absolutorium bychom na každý pát měli udělit, čemu jsem se trošku divila, právě protože EMSA má tolik úloh, které jsou pro nás důležité, že zhruba 5% míst nebylo obsazeno a to je otázka na komisi. Má 200 8 míst, ale jenom asi 197 bylo obsazeno. Jak je to možné, když mají tedy tolik práce, tak jak to, že nemají obsazena všechna disponibilní místa? Potom důležité pro budoucnost je, aby EMSA převzala dodatečné úlohy, aby tady dostala také odpovídající vybavení prostředky. A důležité je rovněž aby komise, a proto jsem to sem napsala ještě jednou, bezpodmínečně předložila návrh na víceleté financování opatření agentury proti znečištění moří, protože to je pro nás velice důležitý bod. Tolik tedy k EMZE. A teď já se, čili Evropská agentura pro bezpečnost letectví, obecně jsme pro udělení absolutoria. Tady je samozřejmě třeba upozornit na to, že ESA při zvláštní zprávě účetního dvora byla velice nápadná, protože tady došlo zjevně ke konfliktu zájmu. Zřejmě tady prostě to nebylo dostatečně zohledněno. Nelze, aby někdo, kdo teoreticky pracoval u Airbusu, potom pracoval u Evropské agentury pro bezpečnost letectví. To jaksi není možné. Eh, účetní dvůr eh, eh, prostě se podíval mm, na nejrůznější agentury a tady ta agentura byla nejhorší v tomto ohledu. A výborné je, že okamžitě zareagovali a řekli, teď už máme etický kodex, budeme mít odpovídající školení a manažeři musí odevzdávat jejich deklaraci, že nejsou v souladu, že nejsou v konfliktu zájmu, což je dobré. Čili už jsme na cestě zlepšení a samozřejmě JASA stejně tak jako EMSA jsou velice důležité pro, eh, pro stejně tak jako je důležitá EMSA pro bezpečnost moří, jsou ty leti důležití pro bezpečnost leteckého prostoru. A teď se dostanu k Cezarovi. Ne, opakuje se paní řečnice. Nejprve Evropská agentura pro železnice ta je skutečně jako minulé to nejkomplikovanější, co se týče hodnocení agentur. Vzpomínám si, že už loni jsme váhali, zda udělíme absolutorium či nikoli, zejména eh, kvůli přenosům finančních prostředků z minulých let. Je tomu tak, že tady tady došlo k určitému zlepšení, ale stále to ještě není dost dobré. A to je tedy něco, kde tedy, no, já jsem se s tím dost zaobírala, jestli máme ukázat žlutou kartu nebo ne, ale zároveň je to tak, že komise chce předložit návrh pro posílení role agentur. To znamená, že samozřejmě Evropská agentura pro železnice je důležitá pro vytvoření železničního prostoru bez hranic a proto se domnívám, že bychom jim přece jenom to u absolutorium měli udělit, ale skutečně stále sledovat, jakým způsobem tam tedy probíhá ta rozpočtová zásada, kterou tak úplně nedodržovali zatím. A jako poslední, tady máme Cezar. To mohu učinit velice stručně, je to samozřejmě velmi důležité pro, evropský lete, pro řízení evropského leteckého provozu, důležité je to i pro jednotné evropské nebe. Ale tady, čeho jsem si všimla, 39 plánovacích míst a jenom 34 obsazeno, e, čili více než 10% neobsazených pracovních příležitostí. Opět otázka na komisi. Souvisí to s tím, že členské státy se nedostanou dopředu s FAPSem, anebo že už tam není to, že, že jako tady není zatím dost práce. E, čím to je? Protože obecně Eh, kdyby ta místa už nebyla důležitá, no tak můžeme říct, že škrtneme a ušetříme peníze. To bych tedy řekla okamžitě já, eh, kdyby někdo přišel ke mně a byla manažerkou v tom, kterém místě, ale není možné, že není obsazeno 10% míst. Jinak je všechno v pořádku, Evropský účetní tvůr obecně vlastně považoval uzávěrku za korektní a správnou a proto bychom měli navrhnout udělení absolutoria, stejně tak jako ostatních agentur. Děkuji. Děkuji, Jezín. Takže jinými slovy, eh, u Cesaru eh, chcete tu žlutou kartu spíše ukázat a u ERA tu, jste tu žlutou kartu už udělili. Dobře. Takže EPP, pan Riké. Děkuji, pane předsedo. A chci, se omluvit, chci omluvit našeho stínového zpravodaje, který je v současné době zpravodajem rozpočtu pro zemědělskou politiku, takže je poněkud eh, teď zavalen jinými povinnostmi. A co se týče udělení absolutaria komisi, náš stínový zpravodaj by rád podpořil udělení absolutoria v souvislosti s přeskumem Evropského účetního dvora. Hmm. že je důležité, aby si ještě jednou podívali na dodržování doporučení, které vydal účetní dvůr, co se týče vyjednávání je jasné, že si nemůžeme umožnit, že nemůžeme si dovolit prostě uh, souhlasit s nějakými nekorektnostmi v ITRT, to, co řekla paní Durant, eh, je dobře, že tady máme lepší využívání prostředků a čerpání prostředků v oblasti železniční dopravy zejména a chceme podpořit paní Duran v tom, že chce ona apelovat na členské státy, aby skutečně zaručili eh, svůj díl z Eh, jednotlivých národních rozpočtů pro vytváření jednotného evropského dopravního prostoru. Je to nezbytné, abychom dospěli ku předu v projektech, které máme naplánovány. V každém případě se dostávám k závěru, souhlasíme s udělením absolutoria. v té první oblasti to byl soudný rozpočet. Co se týče dalšího bodu, k těm agenturám, pán Stinový zpravodaj děkuje paní zpravodajce, která pracovala na této zprávě. A všechny uzávěrky byly věrohodné, ale přejeme si, aby kompetentnost agentury EMSA Tady byl ten problém, že se zdá, že komise se zdá jít spíše do směru Evropské agentury pro železnice, co se týče toho čtvrtého železničního balíčku. A zdá se, že agentura nemá dostatek eh, pracovních kapacit pro splnění té dodatečné úlohy. Je třeba spolupracovat s národními agenturami, ale to je poměrně obtížné. Je třeba tady možná dodat něco k tomu, co řekla paní Meissnerová. E, co se týče udělení té žluté karty, pro Evropskou agenturu pro železnici musíme si uvědomit, e, že prostě oni měli také nedostatek finančních prostředků Eh, a teď se dostali do toho normálního stavu, takže možná je třeba být schoviveví. Domnívám se, že bychom je teď neměli příliš oslabovat, protože máme důležité významné železniční projekty a tato agentura se nachází ve velmi svízelné situaci. Je to přece jenom důležitá agentura, A co se E, týče poznámek Evropského účetního dvora, e, eventuálního konfliktu zájmů. E, účetní dvůr zdůraznil, že většina agentur nemá ještě dostatečnou transparentnost v této oblasti <coughs> a měli bychom je tedy vyzvat, k tomu, aby byly v této oblasti transparentnější, ale jinak pan Dontaj, stínový zpravodaj, také se přiklání k tomu, co řekla paní zpravodajka, sice udělit absolutoriu všem agenturám, paní Ajala. Děkuji vám, pane předsedo. Já také musím omluvit naší stínovou zpravodajku, která rovněž z rozpočtových důvodů se musí účastnit jiného zasedání. Také my souhlasíme v zásadě s tím, aby se udělili Lo absolutorium všem agenturám pravdou je, že se nám zdá, že zpráva paní Durán i zprávy paní Majsmerové jsou správné, jenom jsme chtěli dodat eh, pár záležitostí. Například v oblasti Marco Polo bychom tady mohli dodat, že očekáváme, že do budoucna se prostě vyřeší tento problém. A jinak, co se týče informace o Cezarovi, v textu paní Meissnerové bychom možná mohli okomentovat něco, co se objevuje v bodě číslo 4 paní Durán a sice, že bychom tady měli postupovat preventivně v souvislosti se změnami metodologie. Co se týče problému agentury JASA, no skutečně pouze JASA ze všech agentur, které souvisí s dopravou, eh, se objevila jako konfliktní v souvislosti s problematikou konfliktu zájmu bude tedy nutné, ale to už oni řekli, že vydají nebo budou mít svůj etický kodex. To je taková choulostivá situace. Ale je třeba tedy, aby ten etický kodex byl co nejrychleji zpracován, aby se vyřešil tento konflikt zájmu. Jinak souhlasím a taky mě těší úsilí, které mm, bylo vynaloženo Eh, i pro rozpočet turistiky nebo pro rozvoj cestovního ruchu a potřebujeme skutečně posílit Evropskou agenturu pro železnice, aby mohla dostat svým budou, současným i budoucím úkolům. A musí tedy mít dostatek personálu. A jinak eh, přivítat veškerou kapacitu ta další agentury. Chtěli bychom navrhnout, aby pro všechny budoucí úlohy, které bude tato agentura mít, aby měla dostatečně, dostatečné vybavení finančními prostředky. Pan Bradburn. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, já se k tomu tedy bohužel musím také vyjádřit. Chtěl bych k tomu učinit takový jeden komentář. Vypadá to, je to komentář, o kterém nikdo nehovořil. Asi jste si možná nikdo ani nevšiml, že ve výroční zprávě Evropského účetního dvora, která se týká čerpání rozpočtu v loňském roce, se, osmna, se vlastně po 18. už zakazuje nebo se ne, vlastně neuděluje certifikát o věrohodnosti, což eh, vyvolává určité otazníky zejména co se týče prvků, o kterých jste hovoříme. Chci říci, pane předsedo, že je velice hezké, když řekneme, že třeba v kvantitativním měřítku eh, jde o to, že ty účty byly tedy odsouhlaseny, ale to je ta kvantita, ale co ta kvalita? Pokud se podívám na tu zprávu, kde se hovoří o tom, že doprava se jaksi bere v jednom balíku i s energetikou, s cestovním ruchem, tak jsem trošku překvapen, že 59 operací, které byly auditovány, jsou, eh, obsahují různá pochybení. To znamená, že my zde můžeme každý rok zasedat a kritizovat a kritizovat a nakonec stejně se to absolutorium udělí. Takže to byl takový můj obecný komentář. Pak se chci ještě vyjádřit k otázce agentur. Souhlasím do velké míry s názorem paní Meissner, který se týká agentury EASA a agentury pro železnice. Já bych eh, také uvažoval o té žluté kartě, ale myslím si, že tu žlutou kartu ukazujeme už příliš dlouho. Měli bychom spíše vytáhnout červenou kartu. Nicméně já tady nemám dost důkazů. Vím, že když jsme hovořili o agentuře EASA, tak jsme hovořili o obrovských nákladech na administrativu v této agentuře, že to vlastně vůbec nebylo přeměřené jejich rozpočtu. Takže co, eh, jak, jak se ta agentura hm, pokusila snížit své náklady na administrativu? Dále paní Meissner velice dobře poukázala na střed zájmů. Také si pamatuji, že jsme psali komisi a žádali jsme vysvětlení, které se týkalo například jmenování členů správní rady EASY a nedostali jsme žádnou uspokojivou odpovědět. A co se týče Evropské agentury pro železnice, tak ano, je naprostá pravda, že je zde ještě řada nedořešených věcí. Pokud se na ty agentury podíváme obecně, tak tam je zhruba 10 tisíc eh, pracovníků v těchto agenturách Nicméně zatím jsem ještě nezaznamenal, že by třeba se komise pokusila snížit počet těchto pracovníků. A já se skutečně domnívám, že zde dochází vlastně k takovému zvrácení trendu, který trval už několik let my jsme usilovali o zlepšení věcí, ale spíše to vypadá, že všechny ty věci jdou od desíti k pěti. A pane předsedo, já musím závěrem říci, že tedy bohužel ani v jedné zprávě E, nemám pocit, že má cenu e, to, že stále něco kritizujeme, ale nakonec stejně e, udělíme to absolutorium a já budu hlasovat proti udělení absolutoria. Děkuji, pane, a nyní pan Lichtenberger. Paní Lichtenberger. Uh, Děkuji vám mnohokrát. Dovolte mi všeobecně pár slov k agenturám. On ten problém eh, v jednotlivých agenturách je trošku jiný a jinak se řeší. To jsou ty otočné dveře, revolving doors. My potřebujeme vysoce kvalifikované odborníky, ale zároveň takové, kteří jsou nezávislí. Eh, v mnoha sděleních, která dostáváme s poznámkami a tak dále a tak podobně, a já to řeknu s, s určitou opatrností, nelze vlastně říci, když jestli někdo kdo eh, pracuje v eh, železniční agentuře nebo v EAZ, má nějaké vazby na ten daný průmyslový sektor nebo ne. A eh, tenhle ten problém je v některých agenturách velmi výrazný, jinde trochu méně, ale je to naprosto zásadní faktor. My potřebujeme rozhodovat pro Evropu, potřebujeme evropské názory, které nezohledňují jenom jednu konkrétní větev průmyslu nebo jeden konkrétní vlivový faktor. To je obrovský problém, eh, který výrazně ubírá renomé celé Evropské unii. A ráda bych, aby se ten, tato věc proto v agenturách řešila daleko důrazněji. Děkuji. Děkuji, pan Saláma. Děkuji vám, pane předsedo. Jak říkal stínový zpravodaj za EPP k těm agenturám, i já si myslím, že by bylo velmi zajímavé, eh, aby paní Meissner podala jaksi více vyčerpávající informace, <laughs> abych tak řekl, protože eh, pan Bradburn řekl něco, co mi dělá starosti. A počítám, že vlastně taková ta základní otázka je, co přesně vás přesvědčilo, protože bylo řečeno, že nejproblematičtější agentura je ta železniční agentura, nebo byla v minulém roce, že ano, a že se téměř chystáme ji e, e, označit tím pomyslným červeným praporkem, ale to z tomu tak není. Já vlastně nechci ani nic říct, já se jenom chci zeptat, jaká fakta vás přesvědčila o tom, že v letošním roce ty problémy nejsou takové, jaké byly v roce loňském. Děkuji. Děkuji vám a než dáme slovo komisi, rád bych řekl já, že Eh, jeden z těch problémů, o který se zajímám já, je eh, počet pracovníků v agenturách a způsob, jakým jsou ti pracovníci vybíráni. Mně se trošku nelíbí, že to tak trošku vypadá, že je předem rozhodnuto, kdo vlastně kterou práci dostane. A přitom eh, vlastně jsou to lidi, kteří mají ty provozní schopnosti, provozní zkušenosti, ať už jde o aerolinky nebo železnice nebo něco takového. A já nevím, mně se zdá, že není to eh, nejlepší, eh, když někoho eh, když někoho vezmeme eh, tamhle odvedle z Montu a šoupneme ho do agentury, já vím, že to není úkolem mě, abych to řešil, ale přesto mě to trošku eh, znepokuje. Pan Tosman za komisi. Máte jednu agenturu se žlutou kartou, eh, jedno, kde ta žlutá karta je na spadnutí, a určité obavy o způsob najímání nebo případně nenajímání pracovníků do ostatních agentur. Takže nám k tomu něco prosím řekněte, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Hezké odpoledne, děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům za všeobecně řekl bych, pozitivní stanovisko, které k tomuto zaujímáte. A děkuji i za ty kritické otázky. Ehm, jak si jistě dovedete eh, představit, ty otázky, na které jste se právě teď vyptal, nám nejsou vůbec neznámé. Dovolte mi eh, stručnou poznámku k tomu eh, všeobecnému rozpočtu a poté něco k těm agenturám, eh, což bych víc eh, rozvedl. Stanovisko paní Duran bereme samozřejmě velice vážně. Je nám jasné, že v, už v roce 2009 jsme začali v, ve velmi, s velmi nízkými závazky v oblasti bezpečnosti dopravy a v roce 2010 a 2011 se nám dařilo daleko lépe, bylo to 86 95 pokud jde o závazky, daleko lépe plnit plán. A mm, také daleko lépe osvětlujeme, co jsme konkrétně s těmi penězi udělali, takže je to otázka, kterou se i nadále zabýváme. A teď k těm agenturám. EMSA. Vy jste, pane předsedo, vlastně schrnul to dilema a část odpovědi na ně, pokud jde o ta volná místa. Myslím si, že je spravedlivé říci, když se podíváme na evropské instituce, komisi, parlament, že máme 2 až 3 volných míst a je to v podstatě normální, protože zkrátka lidé přicházejí, odcházejí, nábor nových lidí trvá. A u MC máme těch 5 a u Cezaru je to pak ještě víc. Um, ta 2% navíc jsou tam proto, že se jedná o velice úzce zaměřené kvalifikované pracovníci, pracovníky. A ono není um, úplně jednoduché najmout ty lidi do těch míst, která jsou uprostřed Evropy, ale jsou většinou jinde, než, ti, než kde tito lidé bydlejí. E, takže těch 5% můžeme snížit Eh, ale jak říkám, těch 5% nám je z důvodu, že to jsou vysoce specializovaná pracovní místa. A pokud jde o způsob náboru pracovníků do agentur, ono to jde tak jako po dávkách, abych tak řekl. Eh, eh, v určitou chvíli se vždycky nabere několik pracovníků na, smlouvu, na, na nadbu určitou, kteří se najmou na nějaké 3 nebo 5 let a pak dojde k propadu a různě se nám to Ehm, různě nám to fluktuuje, takže občas to může vypadat ehm, povážlivě, ehm, ten počet volných pracovních míst, ovšem většina z nich se pak opět zaplní. To, co bylo řečeno o Cezaru, si zkontroluji s tou vlastní operační jednotkou a budu eh, parlament informovat o tom, jak to skutečně je, protože 10% už je moc, to, to, to, to si fungující agentura nemůže dovolit. EMSA. Eh, dobré je, že pro víceletý návrh financování um, už máme v podstatě připraveny všechny podklady a um, ten návrh bude přijat, bude předán i parlamentu ke kontrole. EASA. Um, ehm, myslím, že zcela správně uvádíte a my to bereme na vědomí, že um, akce po zjištění těch konkrétních problémů byla velice rychlá a pádná. Ehm, já mm, myslím, že mohu hovořit za všechny, já jsem mimo jiné zodpovědný za jednu energetickou agenturu. Mohu říci, že meziinstitucionální přístup, který jste vy zaujali společně s radou a s komisí, je velmi užitečný, protože může agenturám pomoci připomenout to, co je jejich původním úkolem. Um, mohu vám říci, že alespoň v té oblasti, za kterou jsem já zodpovědný, toto agenturán neustále připomínáme. ERA, železniční agentura. Plně souhlasím s tím, že eh, dříve nebo později by to mělo být tak, že 100% eh, peněz přidělených na platby by se v daném roce mělo také vyplatit. Chci připomenout, že agentura pro železnice se eh, každoročně zlepšuje a eh, momentálně mají míru provádění na velmi, velmi dobré až výborné úrovni. My z DG Move eh, jim pomáháme plánovat, zajišťujeme, aby jejich návrhy přicházely za včasu, tak aby se všechno v pořádku stíhalo. Doufám, že tato agentura se do příštího roku ještě dále zlepší. Všeobecně řečeno eh, se jedná o velice širokou diskusi. Eh, vy jste hovořil, pane předsedo, i o tom, eh, jaký je problém snížit pr- počet pracovníků v komisi a zvýšit jejich počet v agenturách. Já bych rád řekl tolik. Návrhu rozpočtu pro rok 2013 komise zmiňuje, že celkové snížení počtu pracovníků o 1% se týká i agentur. To bylo navrženo, a mohu vám říct, že i interně v rámci komise se hodně hovoří o tom, zda je to vždy opodstatněné. Ovšem ve finále eh, se s tímto scénářem museli smířit i všechny agentury. A to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Velice děkuji, paní Durán. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? A poté ještě kolegyně Gesín. Každopádně jsem chtěla poděkovat za příspěvky stínových zpravodajů i za to, co řekl pán z komise, zejména k tématu bezpečnosti, že by se měly zvýšit skutečně prostředky do této oblasti. Tady hovoříme o obsoletu roku 2011. Já si myslím, že to je tedy zpráva, kterou můžeme schválit společně a udělit tedy komisi absolutorium za všechny ty agentury. K tomu, co řekla kolegyně Eva, ano, Pravda je, že otázka konfliktu zájmu zůstává největším problém agentur, protože máme potíž mít odpovídající expertízy, tak jak vy jste to řekl s tím příkladem Berlemontu je třeba, abychom bděli eh, nad touto otázkou, protože to, je, to bude centrální otázkou pro budoucnost Například vezměte si bezpečnost potravin, vzpomeňte si, co jsme tady zažili v této souvislosti, čili je třeba, abychom tady na tom stále, abychom bděli nad tím. Ještě paní Gezin? Ano, k tomu, co zaznělo. No, vlastně si cítím potvrzena v tom, co jsem řekla. Ještě bych ráda poukázala na tom, že je naprosto důležitá otázka nezávislosti. Stoprocentně se nám to nikdy nepodaří, ale vždycky bychom o to měli usilovat protože potřebujeme tyto agentury. A bylo by dobré je mít obsazeny jaksi nezávisle. Škodo je, že komise nemohla teď říci, proč 40% eh, není v té příslušné agentuře zaměstnáno. Ale jestli není nezbytné mít takov, tolik pracovních míst, no tak by se to asi mělo škrtnout ta místa, protože měli bychom škrtat tam, kde škrtat můžeme, spořit tam, kde si to můžeme dovolit. Proto by bylo rozumné říci, my jsme ta místa prostě tak dlouho neobsadili, protože jsme je nepotřebovali. Tady bychom to rádi skutečně věděli. Co se týče železniční agentury, tady jsem dost váhala, protože jsem byla jednou z těch stínových zpravodajek, která říkala, že když někdo stále porušuje eh, tuto zásadu eh, jednoletosti a neustále převádí finanční prostředky, musím říct, že tady se ta situace zlepšila. Na to také poukázala komise. Prostě oni se zlepšili a že jsem přesto navrhla udělit absolutorium, absolutorium souvisí prostě s, s tím, jak na to upozornila také mm, ještě kolegyně, že nebo jeden kolega, promiňte, že tato agentura pro železnici dostane dodatečné úkoly a bude hrát centrální roli a proto musí dobře fungovat. A proto nezávisle na tom, jakou funkci budu vykonávat příští rok, budu obzvláště pozorně hledět na tuto agenturu, která byla vždy určitým problémovým dítkem. Ale přesto jsem se rozhodla navrhnout udělení absolutoria. Děkuji. Thank you very much. I'm not so sure. Velice děkuji. Teď nevím, zda byly zodpovězeny všechny dotazy. Například eh, dotaz, který se týkal těch míst, která, ne která jsou prázdná, ale eh, otázka, jak se ta místa obsazují. Myslím si, že co se týče toho náboru, tak tam existují určitá kritéria komise, která vlastně byla převedena do agentur. A není to vždy úplně v souladu s tím, kdo by byl tím nejvhodnějším kandidátem. Takže například eh, pokud eh, jste vynikající inženýr, ale nemluvíte všemi jazyky Evropské unie, tak třeba budete mít problém s tím, abyste dostal místo. Takže Tady jde o to, aby to byli odborníci a není tak důležité, zda ti lidé mluví třemi nebo čtyřmi jazyky. To je takový příklad těch kritérií. Myslím si, že to jsou, eh, nebo zásadou je, abychom tam dostali odborníky z praxe, nikoli úředníky. A také musí být samozřejmě nezávislí. Dobře, dobře. V lednu se bude hlasovat o obou zprávách a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12. prosince. 12. prosince v poledne je tedy ještě jednou opakuji lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasovat budeme v lednu. Děkuji a další bod na pořadu jednání. Zástupce komise tady není. Dobře, tak Uvidíme, za ještě dorazí zástupce komise, protože pokud bych teď vyhlásil desetiminutovou přestávku, tak eh, by asi všichni odešli a ani bych jim to nemohl dávat za vinu. Takže je zde někdo za, za komisi? No, takže bude asi desetiminutová přestávka. Pětiminutová přestávka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 Takže 15 minut pauza a poté budeme pokračovat. Děkuji.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 Okay, colleagues, the commissioners arrived. The next item on... Dobře, děkuji, takže zástupce komise již přišel a další bod je prezentace prvního aktu přenesené pravomoci, které se týká směrnice o ITS, je to, také se to týká ještě konkrétně takzvaného e-callu, Jedná se vlastně vůbec o první akt přenesené pravomoci, který e, právě spadá do pravomocí našeho výboru TRAN. Máme zde harmonizované e, legislativy, které se týkají bezpečnostního tísňového volání, takzvaného e-callu. Cílem e, je také využívání inteligentních dopravních systémů v celé silniční dopravě celé Evropě. Máme zde článek 7 v této směrnici, který eh, dává komisi povinnost eh, podle článku 280 smlouvy o fungování Evropské unie přijímat akty přinesené pravomoci. Tyto delegované akty také obsahují i určitou politiku eh, informace veřejnosti, kterou také Evropský parlament schválil. podílala se na tom také paní Sehnalová, pan Kop a další. Chtěla bych poděkovat komisi za to, že přišla eh, do našeho výboru, aby představila tento akt. A také nás velice podrobně informovali o schůzkách s národními odborníky, které se týkaly konkrétních technických specifikací a na tyto schůzky tedy byly také přizváni zastupci výboru TRAN. Chtěl bych nejprve dát slovo komisi, poté ještě budeme hovořit s kolegy o jednotlivých postupech. Nevím tedy, kdo je zde za komisi. Možná byste se mohlo představit, já bohužel zde nemám k dispozici eh, vaše údaje. Eh, děkuji, pane předsedo, já se jmenuji Olivia Nidy, eh, zastupuji zde GŘ z Evropské komise. Chtěl bych velice poděkovat za tuto včasnou příležitost představit vám tento opravdu zcela nový nebo první Eh, delegovaný akt v rámci směrnice o inteligentních dopravních systémech. Je to první delegovaný akt, ale není to eh, jediný akt, o kterém víte. Jedná se o téma, o kterém už jste hovořil. Evropský parlament na toto téma eh, projevil velký zájem a také nás v tom velice podpořil. Chtěl bych říci, že po takové ztracené po ztraceném desetiletí, kdy jsme se snažili protlačit tu myšlenku tísňového volání v Evropské unii, tak jsme se nakonec dostali do fáze, kdy minimálně tedy můžeme zavádět eh, tento systém tísňového volání do všech vozidel. Diskuse i návrhy budete asi velice dobře znát, protože jsme dost důkladně mm, vycházeli z vaší zprávy, kterou jste přijali v červenci a tu zprávu vypracovala paní Sehnalová a také pan Koch, co by hlavní zpravodajové. S nimi jsme také vedli důkladné diskuse. E, tato zpráva je takovou první z tří zpráv, které budou ještě představeny Evropskému parlamentu. Jde také zejména o e, body, na které vlastně o místa, kde bude reagováno na to tísňové volání. Jde o to, že členské státy musí stanovit e, nebo musí zjistit, jaké technické specifikace musí být zaváděny pro jednotlivé technologie, aby tedy ten systém tísňového e, volání mohl fungovat na celém území těchto členských států. My jsme se rozhodli regulovat pouze takové hlavní specifikace místo eh, vozidla, klíčové, vo, klíčová údaje o vozidle a také spojení mezi řidičem to znamená možnost eh, komunikace mezi řidičem a tím místem, které přijímá tísňové volání, aby třeba bylo možné zjistit více informací o místě nehody. Doufám, že brzy začátkem příštího roku eh, se dozvíme ještě další povinnosti, které plynou z této směrnice, poté co schválíme ty specifikace protože chystáme další legislativní návrhy. Zřejmě to bude směrnice, která bude obsahovat eh, prováděcí předpisy, které se toho týkají. V této směrnici, o které se ještě bude hovořit eh, mezi Radou a Evropským parlamentem v rámci spolurozhodování, bude ještě dost eh, prostoru o tom, abychom projednali jednoduch, jednotlivé modality v tom, jak ten, tu službu zavést do praxe. O tom se také dost přesně hovořilo ve zprávě, kterou Evropský parlament přijal v červenci. Chtěl bych ještě říci, že jsou zde další dva útvary Evropské komise, které se tomu věnují. Jednak GR Connect, které se zastupuje můj kolega, Eh, oni velice úzce sledují tuto oblast, eh, sledují také to, zda telekomunikační operátoři dodržují všechna doporučení, zda eh, tedy plní všechny ty určené povinnosti k tomu, aby dobře fungovalo to tísňové volání. Také mm, udržujeme úzké kontakty s kolegy z GŘ pro podnikání a myslím si, že velice rádi uslyšíte to, že GŘ Enterprise, GŘ pro podnikání, už také velice brzy předloží eh, pozměněnou legislativu, která se týká schvalování typu. A to je právě takovou zásadní legislativou, protože tato legislativa umožní to, aby toto tísňové volání bylo eh, zabudováno do všech vozidel, která se budou vyrábět v Evropě. Doufáme, že začátkem příštího roku již budeme mít eh, veškeré tyto eh, legislativní návrhy, které se týkají tísňového volání i kol pohromadě a velice se těším na konstruktivní debatu, která nás čeká mezi Evropským parlamentem a radou a komisí Doufám, že se nám také podaří ještě do konce tohoto legislativního období vše eh, zavést do praxe a vytvořit životaschopný systém. Okay, Mrs. Lichtenberger. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji vám velice za vaše vysvětlení. Já jsem bohužel nemohla prostudovat všechno ještě v detailu, to je jasné. Já sice čtu rychle, ale zase tak rychle ne. Um, já mám přece jenom ještě několik otázek. Za prvé, jak je možné zabránit tomu, abychom vytvořili technický monopol? Uh, jedna až půjde o technickou specifikaci. Považuji za nezbytné, abychom interoperabilitu zachovali jako jeden z nejdůležitějších bodů abychom prostě nedali nějakému koncernu v Evropě obrovský biznis a ostatní vytlačili z trhu. To je jedna věc. Druhá věc. se strukturami v jednotlivých zemích, které budou nezbytné. Tady máme velké potíže. Já tedy bohužel nemohu hovořit o pozitivních zkušenostech. Pakliže všechny servisy budou centralizovány, odkud nebo kam mohou přicházet ta tísňová volání, my jsme vždycky zjistili, že když potom dojde třeba nějak že prostě k nějaké nehodě potom vyjede pět služeb, protože se to strašně špatně koordinuje a pak se zase neděje vůbec nic, protože eh, odpovědi nefungují dostatečně. Čili já tady mám ještě celou řadu otevřených technických otázek eh, v této oblasti. A vy sám jste řekl, že je velice obtížné zpracovat studii dopadu v této oblasti. Právě proto, což tedy se domnívám, když se to má dělat seriózně, technické předpoklady, především na straně instalací, které musí dělat země, jsou ještě velice vágní. A protože z mého pohledu tedy v určitých pilotních projektech, ale to je jenom něco, co jsem se doslechla, takže prosím pěkně, buď mi to potvrďte nebo vyvračte, že snad není ještě dostatečně vyjasněna otázka ochrany osobních údajů a že bohužel dochází k velice mnoha falešným alarmům, falešnému poplachu. Čili celá řada otevřených technických otázek. Já si tedy nejsem tak zcela jistá, zda má smysl jít takovouto rychlostí, protože jedno je třeba dodat instalace anebo centralizace těch služeb, například u záchranných služeb, v určitých zemích jsou záchranné služby organizovány velice decentrálně a mm, jsou založeny na dobrovolné práce a to všechno ztratíme, o to přijdeme, když se všechno profesionalizuje a centralizuje, jak se o toto přichází. A to je jedna z nejdůležitějších otázek v této oblasti. A proto moje otázka, e, Máte to ve vaší studii dopadu? My vedeme intenzivní diskuze právě i o těchto záchranných systémech. A myslím si, že tady je třeba to bedlivě proskoumat, protože prostě ta instalace by nás stála miliony i, a museli by to zaplatit i země, které jsou teď ve velice tíživé finanční situaci. Já považuji za správné, abychom měli prostě centrální standardy, například to volání 112, ale považuji za to možná za trošku předčasné už teď eh, nastartovat kvázi legislativní <clears throat> předpisy. Sehnalova. Děkuji, paní Sehnalová. Eh, vy jste byla spolu zpravodajka za ITRE, je to tak? předsedo, eh, já jsem nebyla zpravodajkou pro ITRE, ale pro výpo, eh, výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, tedy pro, pro IMKO. Eh, já bych chtěla v podstatě vyjádřit s povděkem to, že konečně máme tedy ten první legislativní návrh na stole. Myslím si, že je dobré zmínit, že na tom návrhu Eh, pracuje technická expertní skupina od října 2011, takže myslím, že ty eh, různé niance technického rázu eh, jsou velmi intenzivně diskutovány se zástupci jednotlivých členských států. A konec konců bylo tady, bylo tady řečeno, že tyto návrhy v podstatě jsou jaksi v línii se, se zprávou, kterou jsme velkou většinou přijali v Evropském parlamentu na začátku, na začátku léta, kde skutečně skutečně voláme potom, aby ten veřejný, veřejný systém tísňového volání, který bude využívat linku 112 u všech eh, nově typově schválených vozidel, začal fungovat od roku 2000, 2015. A tak na téhle cestě se prostě neobejdeme bez modernizace center tísňového volání. A bylo tady, a včetně v podstatě té zprávy, kterou jsme schvalovali před půl rokem, byly tady u některých kolegů, od kolegyně Lichtenberger, vyjádřeny obavy o, um, o, o tu nákladnost, co by to stálo v jednotlivých státech, ale myslím, že je tam důležité zdůraznit, že by to mělo být v souladu jaksi s těmi národními podmínkami uh, a to je na té cestě k jakési efektivitě efektiv, eh, eh, efektivitě nákladové eh, velmi důležité. Konec konců v té studii, tak jak jsem mi viděla, náklady na modernizaci, na modernizaci těch tísňových center se pohybují v desítkách tisíc eur až po několik milionů skutečně záleží eh, stát, stát od státu, ale myslím si, že v porovnání s přínosy i kolu jsou to, jsou to eh, částky, které, eh, které jsou prostě střízlivé. Eh, samozřejmě, že si myslím, že tento legislativní krok je vlastně tím krokem pouze prvním a já bych asi tady znovu eh, chtěla apelovat na to, že asi ten, který, na který čekáme všichni eh, velmi výrazně, je právě to nařízení pro schvalování typů vozidel a pro tedy to zavedení, povinné zavedení té palubní části, části e kolu, protože tady na tento návrh v podstatě čeká i automobilový průmysl, a to nejen v zemích Evropské unie, ale i v, ve třetích zemích. A byl tady zmíněn i ten pilotní projekt Hero, eh, který vlastně řeší zase na takové expertní bázi problémy přeshraniční eh, interoperability a podobně. Já jsem byla na konferenci, na první konferenci k představení výsledků tohoto pilotního projektu v Záhřebu eh, asi před třemi týdny eh, a musím říct, že státy na tom pracují velmi intenzivně a já věřím, že se nám opravdu podaří ten termín roku 2015 splnit. Děkuji. Before I go on, I, I... Děkuji. E, ještě než budeme pokračovat, e, žádostí o slovu je tu mnoho. Bych chtěl říci, že to, jak to bude fungovat, je takto. Ten akt v přenesené pravomosti byl dán parlamentu 26. listopadu. Ten text společně s notou e, od příslušné kanceláře byl odeslán členům výboru TRAN parlament má dva měsíce na námitky, což lze prodloužit ještě o dva další měsíce, pokud bude parlament nebo rada chtít. A to se spustilo, ten termín se spustil toho 26.11. To jsou tady ty dva měsíce. Pokud někteří členové výboru TRAN chtějí e, předat návrh stanoviska proti přijetí tomuto aktu, tak je potřeba, aby ho zaslali sekretariátu před 21. prosincem. Proč to říkám? Eh, je to proto, že se tady dostáváme do debaty o nějakých informačních systémech a nemluvíme o tom aktu v přenesené pravomoci jako takovém, takže to jenom zmiňuji a připomínám, že parlament má dva měsíce, aby něco namítl, to nám začalo běžet 26.11., takže pokud někdo chce podat návrh usnesení do pléna, který bude proti přijetí tohoto aktu, tak nám to musíte předat před 21. prosincem. Paní Meissner, prosím. Ja, das ist vielleicht gut. No, možná, že je to dobré, že jste to ještě jednou řekl. Ono to vypadá, jako bychom potřebovali dvakrát tři měsíce. Nevím, jak to vypadá čistě formálně. Eh, celá procedura ale k 21. prosinci za stolik času není na reakci, kdybychom měli dva měsíce eh, a to by bylo přes Silvestra, vlastně přes Nový rok, tak by to zase nebylo taky tak moc. Za prvé jsme si to nemohli všichni ještě přečíst. <clears throat> Samozřejmě je třeba, abychom všichni řekli, že jsme všichni pro inteligentní systémy, pro ITS a samozřejmě ale je třeba přesně zvážit, co to znamená, když tedy k tomu budeme mít odpovídající legislativní iniciativy. Pro mě to není spíše otázka monopolu, tady nemám žádné obavy, protože když se něco chce, je dost nabizitelů a vím, že komise se snaží zabránit vzniku monopolu. To například my, když jsme říkali žádné rengenové paprsky, tak tady byl jenom jeden nabizitel – co se to týkalo těch skenerů na letištích. Ale u všech eh, technologických novinek je to tak, že je třeba zkontrolovat, zda je zabezpečena kontrola osobních údajů no, ochrana osobních údajů a pak <clears throat> zda je možné zohlednit jednotlivá národní specifika. A tady je pravda to, co říkala paní Lichtenbergová, například v souvislosti se záchranou službou. Celá řada toho se totiž odvíjí na dobrovolném základě. A když tady bude mít harmonizovaný evropský postup, tak to bude kontraproduktivní i pro dopravní bezpečnost a pro eh, rychlou záchranu a pomoc v případě nehod. E, dneska máme 3. prosince. To znamená, že máme vlastně jenom 14 dnů, během kterých můžeme reagovat. No, to je dost málo. Děkuji. Já bych chtěla ještě říct, že pokud byste chtěli uh, ještě ty další dva měsíce, tak nás musíte informovat co nejdříve. Poté se to dostane ke koordinátorům, kteří o tom budou hovořit, zda chceme ty dva měsíce navíc a poté by se dále pokračovalo. Takže tak to, tak to vypadá ten postup. Ještě pan Alkadrali. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na začátek bych chtěl jenom říci, že to, co máme před sebou, vlastně odpovídá na to, co chce Evropský parlament, že Evropský parlament připravil zprávu, chtěl, abychom v této otázce pokročili, abychom dosáhli pokroku a chtěli jsme obecně i větší pokrok v oblasti inteligentních dopravních systémů, takže to je tedy můj první komentář. Nechci se příliš vyjadřovat k obsahu, ale možná bych chtěl apelovat na kolegy, aby si všechno, aby si přečetli ten text a pak se rozhodneme, zda chceme ještě více času. Uh, Požádal bych komisi o podrobnější vyšetření, eh, vysvětlení toho, jaké je propojení mezi tímto legislativním návrhem a mezi tou směrnicí, o které jste hovořili, že by měla být připravena někdy příští rok. Jsou zde, je zde zapotřebí stanovit určité technické specifikace, ale jak to chápu, tak jakmile budou ty technické specifikace stanoveny, tak pak už je nebude možné změnit. To znamená, jak je to s tou legislativou? Eh, budeme se moci vyjádřit například k tomu časovému harmonogramu? Mohli byste se k tomu ještě vyjádřit? A pak bych chtěla ještě podpořit kolegy, kteří upozornili na některé zbývající otazníky, například přístup jednotlivých členských států, jak to bude, když některé členské státy budou k tomu zaujmout jiný přístup. Uh, jak zatím vypadají reakce členských států a jak se také tváří na ten harmonogram. Děkuji. A nyní pan Bak. Děkuji, pane předsedo. Já jistě nebudu namítat, naopak. Já vyloženě vítám, že to konečně postoupilo dopředu. Zaspali jsme deset let a o smyslu této záležitosti jistě nemusíme diskutovat. To je úplně zbytečné. A co konstatujeme, v současné době je, že vlastně každá větší automobilka upřednostňuje svůj vlastní systém, máme nejrůznější systémy v různých členských státech a to jistě není žádný dobrý eh, vývoj, aby každý měl své soukromé řešení. Proto se domnívám, jak již řekl kolega Said, požadovali jsme to a Samozřejmě dávám zapravdu těm, kteří říkají, že soukromá sféra, ochrana osobních dů, údajů a interoperabilita, to všechno je třeba vyjasnit, ale domnívám se, že, cel, že prostě musíme dospět dopředu, protože už jsme ztratili a zaspali příliš mnoho času. Foster. Děkuji ještě paní Foster. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je pravda, že musí zde být nějaký pokrok, ale ten 21. prosince, což je ten termín, do kdy máme mm, předložit nějaké námitky, tak eh, to si myslím, že není dostatečné, protože je zde celá řada otázek, kterou pokládají členové tohoto, výrob, eh, tohoto výboru. Například, jak je stav členských zemí, jak bude vypadat ta infrastruktura, pak jsou zde otázky, které se týkají výrobců automobilů, jak budou zabudovávat ty systémy kdo má zabudovávat ty systémy. E, pak jste hovořil o tom roku, roku 2015. Myslím si, že všichni chceme, aby na silnicích e, bylo bezpečno, e, také chceme, aby každý, kdo se nějak dostane do dopravní nehody v jakémkoliv místě Evropy, aby měl přístup k pomoci. Ale zatím se mi zdá, že v našem výboru nemáme k dispozici aktualizované informace o tom, zda už existují odpovědi na tyto otázky. Nevím, neznáme, jak vypadá ta aktuální situace v členských státech, protože některé členské státy se k tomu zatím staví zdrženlivě. Asi protože se domnívají, že to jsou věci, které zatím ještě nebyly dostatečně vysvětleny. Ne, že by nechtěli zlepšit bezpečnost na silnicích. Čili my na tom pracujeme, ale nevíme, jaká je ta aktuální situace. A e, také si tedy myslím, že ten termín pro to, abychom se rozhodli, zda podat návrh prohlášení či nikoli, e, je nedostatečný. Myslím si, že bychom o tom ještě měli hovořit podrobněji, pane předsedo, a teprve poté se rozhodnout, jak budeme pokračovat. No, toho 21. to je datum, které jsme si určili my. Není to datum, které by určila komise ale je to datum, které odpovídá tomu harmonogramu. Chce se k tomu ještě vyjádřit zástupce komise? Děkuji za slovo, pane předsedo. Snad eh, se mi to podaří stručně. Myslím si, že mohu všechny poslance ujistit v tom, že budou mít dostatek času k tomu, aby si mohli ten návrh dostatečně prostudovat. Ten návrh není nějak rozsáhlý, nejedná se ani o nějaké velké změny Jedná se o ty technické specifikace, dále o organizaci. Pardon, tedy ten návrh nehovoří o těch technických specifikacích eh, ani o organizaci těch center. Jde spíše o určitá eh, nutná vybavení těch center tísňového volání k tomu, aby mohla dobře pracovat a aby mohla eh, reagovat na ta tísňová volání diskuse o tom, jak se k tomu staví členské státy, tak k té dojde až poté, kdy vám předložíme návrh legislativy, což zřejmě bude směrnice, návrh směrnice. A tam nabídneme členským státům určitá vodítka, určité pokyny, k tomu, jaká opatření je důležité učinit v tom, aby uspůsobili své ehm, záchranářské systémy tomu, aby dokázali využívat nebo nabízet tuto službu. K tomu je zapotřebí velká flexibilita, protože v každém členském státu jsou tyto systémy ehm, tísňových hovorů nebo zách, systémy e, záchrany organizované jiným způsobem. My jsme reagovali na volání, které přišlo z Evropského parlamentu. Vycházeli jsme z vaší zprávy, kterou jste schválili, neudělali jsme nic navíc. Je to vlastně takový první krok. A až do 21. prosince je snad ještě dostatek času vést další diskuse. My velice rádi znovu zavítáme do vašeho výboru, nebo se můžeme setkávat eh, v rámci nějakých jiných eh, platform nebo formátů a můžeme vyjasnit vaše případné eh, technické dotazy. Děkuji. Já tedy ještě zopakuji to, co už jsem jednou řekl. Pokud si nějaký poslanec, poslankyně nebo skupina chce předložit Ehm, námitku, má tedy čas do 21. prosince. Pokud má někdo zájem o prodloužení té lhůty, kterou má Evropský parlament, což tedy z těch dvou měsíců by se to mohlo prodloužit až na čtyři měsíce, tak musí informovat koordinátory. Koordinátoři se poté rozhodnou, zda budou žádat o prodloužení té lhuty či nikoli. Ještě paní Lichtenberger. Thank you for the offer that we... Děkuji za tu nabídku, že se můžeme setkat i s komisí třeba bilaterálně a hovořit o určitých věcech, ale myslím si, že by bylo Eh, zajímavé, aby si ty diskuse vyslechli i ostatní poslanci. Proto si myslím, nebo nej, podle mého názoru není příliš šťastné vést tyto diskuse jaksi mimo Evropský parlament, protože zde mohou být věci, o kterých třeba kolegové nebudou vědět, nemohou se na zeptat. Proto bych eh, raději, aby se takové diskuse ještě vedly v rámci výboru TRAN, mě nezajímá pouze situace v Litvě, ale i třeba v, Itál, v Itálii nebo v Rakousku. Takže mně se ten mm, váš navrhovaný přístup eh, ne, neúplně líbí. Děkuji, já se ještě pouze stručně vyjádřím. Nejsem zde za komisi, ale právě jsem si vyslechl sdělení komise. A ukazuje se, že zde, zde se jedná o takové obecnější věci, nejedná se o žádné kontroverzní věci. K tomu se dostaneme až později, až bude začátkem roku předložena ta, ta směrnice nebo ten návrh. A o tom, potom, o tom se poté samozřejmě bude hovořit zde na našem výboru. Teď jde spíše o takové čistě technické věci. A jde o to, zda tedy náš výbor je proti a pokud eh, ne, zda máme dostatek času, abychom si to během následujících týdnů prostudovali. Teď jsme si vyslechli, že komise je ochotná se s námi setkat eh, nebo se setkat s koordinátory. Já osobně s tímto přístupem souhlasím, velice podrobně si text prostuduji a pokud eh, budu chtít ještě podrobnější informace, tak požádám zástupce komise, aby se se mnou setkali nebo abychom se setkali v rámci koordinátorů. Ano, takže je důležité, abychom si všichni přečetli ten text, což je tedy pouze třetina toho velkého balíčku o inteligentních dopravních systémech. Ještě předtím, než eh, začneme nějak protestovat, tak je důležité, abychom si všichni ten text dobře prostudovali a rozmyslete si, jak chcete dále postupovat. Já jsem dal tento bod na pořad jednání, aby všichni poslanci, ať už jsou z Litvy nebo z Řecka, mohli eh, si vyslechnout tuto rozpravu. Nicméně vidíte, že je zde celá řada prázdných míst. Čili já jsem, nav- já jsem vás informoval o postupu a teď je to už na vás. Teď vám již děkuji za pozornost a čeká nás setkání schůze koordinátorů.